So, uh, dear colleagues, ladies and... Vážení kolegové, dámy a pánové, už máme pár minut po třetí hodině. Navrhuji, abychom zahájili dnešní schůzi. Takže ano, zahajuji dnešní schůzi, věřím, že všichni souhlasí a budou se podle toho také chovat. Děkuji. Uh, so, uh, first point would be the... První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, tak to schválíme tak, jak to bylo navrženo. Námitky nejsou tedy schváleno. Bod 2. Schválení zápisu ze schůzí 23. a 24. ledna. Pokud nedostaneme žádné komentáře před koncem této schůze, budou se zápisy považovat za přijaté. Pak bod číslo 3. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory. Rozhodnutí koordinátorů na schůzi 23. ledna jsou součástí zápisu a budou považována za přijatá, pokud se neobjeví žádné námitky před koncí této schůze. Bod číslo 4 na pořadu jednání Sdělení předsedy. Mám několik sdělení. Za prvé, jako obvykle, tato schůze je přenášena živě na internetu a máme tlumočení, v rámci čehož, jako vždy, všechny žádám, aby nemluvili příliš rychle. Pak mám jedno oznámení ohledně Eh, Mindaugase Kojeltise, našeho kolegy, který eh, bohužel musí opustit sekretariát INTA po pěti a půl letech eh, spolupráce s námi. Je to otázka povinné mobility zaměstnanců a já bych mu rád jménem poslanců výboru INTA popřál mnoho úspěchů v budoucí práci v sekretariátu AFET. Děkujeme. And of course it... A samozřejmě s radostí konstatujeme, že v AFETu budeme mít do budoucna bývalého kolegu, který v rámci daného výboru bude moci zastupovat eh, obchodní záměry. A teď eh, obchodní novinky, a těch je také několik. To mi teď tedy připravili kolegové ze sekretariátu. Nejprve tedy ta multilaterální dohoda o usnadnění obchodu, která právě vstoupila v platnost v rámci VTO. Nedávno provedli ratifikaci Čad, Jordánsko, Oman a Rwanda. Teď už tedy máme více než 110 členů VTO, kteří tuto dohodu přijali. Tato ratifikace znamená, že ta potřebná prahová hodnota pro to, aby ta dohoda vstoupila v platnost, byla splněna. Tedy tři roky poté, co bylo odsouhlaseno eh, tu dohodu zřídit eh, na Bali v prosinci 2013. Tato dohoda pomůže zvýšit transparentnost, harmonizuje procesy, stanoví standardy, racionalizuje celní operace a sníží poplatky, zejména pro rozvojové státy. Odhadují se až 15% snížení nákladu na obchod v těchto zemích e, a ta dohoda rovněž představuje jasný politický signál v tom smyslu, že ukazuje, že multilateralismus a VTO fungují a ukazuje, že je možné dosáhnout i v oblasti globálního obchodu situace výhodné pro všechny. Evropský parlament ratifikoval přistoupení Evropské unie k této dohodě už v prosinci 2015. OECD nedávné době vydala due diligence pokyny pro potravinářský sektor, což jsou pokyny, které eh, byly vypracovány za účelem tedy odpověd, vytváření odpovědných dodavatelských řetězců a byly, byly splněny požadavky na due diligence v rámci těchto řetězců. Eh, proběhl proces eh, s mnoha zúčastněnými stranami, se vstupy ze strany vlád, odborů, biznisu a občanské společnosti. A tento soubor pokynů doplňuje pokyny z roku 2011, přičemž na pořadu jednání máme také eh, návrh stanoviska eh, k tomu eh, textilnímu sektoru, takže to je důležitá novinka pro nás. Protokol o pozměnění dohody TRIPS, přístup k léčivům rozvojovým států, v rozvojových státech a tak dále, vstoupil v platnost 23. ledna. Dvě třetiny VTO tuto změnu ratifikovaly, podle, eh, podle dodatku 6 deklarace z Doha o dohodě TRIPS, kde členové VTO v nedostat, s nedostatečnými nebo žádnými kapacitami Eh, pro výrobu v oblasti medicínství eh, se dostávaly v rámci dohody TRIPS do problematické, do problematické situace, kde většina léčiv byla eh, dodavatelná pouze na trh, kde byla produkována. Tento dodatek umožňuje zemím vydávat licence pro výrobce generik, a usnadňují situaci pro rozvojové a nejméně rozvinuté země. Je e, tak možné generika produkovat všeobecně. Je to změna dohody TRIPS, první od roku 1995, kdy tedy za kterou se e, dohody VTO pozměňují. A pak ještě jedna důležitá novinka, vyjednávání EU e s dvěma zeměmi ASEAN. Komise dokončila druhé kolo vyjednávání s dvěma zeměmi ASEANu, Filipínami a Indonésií. Druhé kolo eh, rozhovoru FTA s Indonésií začalo v polovině roku 2016, proběhlo na konci ledna 2017. Indonésie je největší eh, země jihovýchodní Asie, má více než 250 milionů obyvatel. Eh, strany hovořily o pravidlech původu, SPS, PPT, celních otázkách, usnadnění obchodu, vládních intervencí udržitelného rozvoje, vyřizování sporů eh, a hospodářské spolupráce, mimo jiné. Evropská unie zopakovala svých devět úvodních vyjednávacích návrhů, stejné návrhy byly rovněž představeny Filipínám eh, v, druhé, v rámci druhého kola eh, vyjednávání s nimi, které proběhlo před dvěma týdny. Filipíny eh, jsou druhou největší zemí ASEANu, mají více než 100 milionů obyvatel. Dále na pořadu jednání máme současný stav probíhajících třístraných jednání. Co se týče probíhajících trialogů vám rád oznamuji, že mezi institucionální vyjednávání s radou a komisí by měla začít ohledně eh, obchodně opraných nástrojů, ke kterým je zpravodajem pan Fjellner, co nejdříve, přičemž tedy ten začátek už měl proběhnout dávno, vzhledem k tomu, že návrh z komise byl v dubnu 2013 a Evropský parlament přijal své pozměňovací návrhy v únoru 2014, kde jsme stanovili mandát parlamentu. Vzhledem k nedostatku postupu v radě bylo to čtení v, první čtení v parlamentu ještě před koncem předchozího mandátu. Zítra bude výbor INTA hlasovat o e, zahájení e, takzvaného raného druhého čtení s tím, že první trialogovou schůzku budeme chtít naplánovat, jakmile to jen bude možné. Náš zpravodaj tady dnes není. E, nevím, jestli je potřeba k tomu ještě něco říkat. Každopádně žádné žádosti o slovo nevidím. Takže půjdeme rovnou na bod číslo 6, což je hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní zprávy jako nástroj na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním. Spravodajkou je Tiziana Begin. A já jsem byl informován, že ke zprávě paní Begin máme 126 pozměňovacích návrhů za účelem zlepšení té zprávy. Ovšem musíme zohlednit, že politika INTA je taková, že řešíme pouze témata, která souvisejí nebo úzce souvisejí s kompetencemi výboru. Pozměňovací návrhy jsou tak přeskoumávány a některé možná z toho seznamu nakonec vypadnou, protože jsou mimo naše kompetence. Eh, předseda proto zvažuje, že některé tyto pozměňovací návrhy, které spadají mimo naše kompetenci, prohlásí za nepřípustné. Teď už bych dal rád slovo eh, paní zpravodajce Tiziano, máš slovo. Grazie, grazie presidente. Eh, colleghi, in primo luogo io vorrei ringraziare... Eh, děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Nejdříve bych chtěla poděkovat za ten zájem, eh, který jste projevili z hlediska tohoto tématu. A děkuji také předsedovi a děkuji za tuto příkladnou spolupráci ohledně této otázky, takže jsem velice ráda, že to takto dopadlo i když některá, některé pozměňovací návrhy nemohou být připuštěny. Já si myslím, že ta otázka je velmi důležitá, protože fungování celní zprávy je pilířem společné eh, politiky a je nutné, aby zde došlo k harmonizaci proto, abychom měli skutečně jednotnou politiku. Už jsme o tom ostatně hovořili, všichni to vědí, ta atomizace této evropské politiky eh, představuje překážku překážkou jak z hlediska občanů, tak podniků a zvláště malých a středně velkých podniků. Ale je to špatné celkově pro evropskou výrobu, která musí čelit nelegální výrobě. Co se týče lhuty pro předkládání pozměňovacích návrhů, tak Chtěla bych ještě říct, že jsem navštívila přístavy, evropské přístavy, zvláště italské přístavy, abych si udělala konkrétní představu o současné situaci. Aby se setkala s jednotlivými zaměstnanci těchto oborů. A mohla jsem tady konstatovat, tak jak jsem to již uvedla, že evropské přístavy mezi sebou si soutěží o to, aby přitáhly třetí země. Samozřejmě eh, mají na to právo, ale jsou tady určité nedostatky eh, z hlediska některých zemí a jejich legislativy. Musím říct, že jsou tady dvě stránky této věci. Jednak eh, dovodci si vyberou určitý přístav, protože je tam méně Eh, kontroly a jiní eh, v podstatě si volí tyto přístavy eh, podle toho, nakolik je přísná legislativa. Toto znepokojení bylo vtěleno také do vašich pozměňovacích návrhů. Zvláště jste byli citlaví, citliví na mm, otázku malých a středně velkých podniků. Eh, bylo předloženo 126 pozměňovacích návrhů, s většinou souhlasím a musím říct, že budeme mít možnost o tom ještě diskutovat a uvidíme, zda všechny tyto návrhy mohou být převzaty. Já souhlasím s většinou těchto pozměňovacích návrhů. Jsou tam velmi důležité otázky, podle mého názoru, jako například poskytování konkrétních informací ohledně kontrol, které realizuje celní zpráva. A dále se tam hovoří o nutnosti harmonizovat tyto inspekce, tyto kontroly. Dále se tam uvádí eh, jaksi eh, fungování soukromého sektoru v této oblasti. Eh, k tomu EKR předložilo některé pozměňovací návrhy. Dále jde také o kompatibilitu těch kontrolních systémů, ale to vyžaduje nezbytné finanční prostředky to uvádí zvláště EPP. A dále je nutné také zvážit, jaký dopad budou mít tyto obchodní e, toky z hlediska jednotlivých přístavů. Některé přístavy totiž poskytují zajímavější podmínky. Dále bylo také řečeno, že je důležité zajišťovat řádným způsobem postupy, které byly stanoveny. Já si myslím, že přes určité rozdíly se nám podaří eh, vypracovat text, který bude zajímavý pro všechny občany a bude přinášet přidanou hodnotu. Takže teď budu naslouchat velice bedlivě vašim názorům. Uh, thank you. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo stínovým zpravodajům za EPP Pence. Děkuji mnohokrát. Já nemám mnoho co dodat za EPP. V podstatě snížení administrativní zátěže má zásadní význam, včetně zjednodušení, ale této problematice jsme se již věnovali dříve. Já mohu tedy velice stručně říci pouze tolik, že se velice těšíme na první návrhy kompromisních návrhů. Eh, jak jsem pochopil paní zpravodajky, tak si myslím, že zpravodajka souhlasí s většinou pozměňovacích návrhů eh, a eh, proto se tedy těšíme na další výsledky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A za SD pan kolega Šester. Mnohokrát děkuji. E, zastupuji paní Rodriguez, naši e, stínovou zpravodajku, takže tady přečtu její stanovisko. Udělám to velice rád. Quick... Má frakce souhlasí s tím, že prioritou musí být co nejrychlejší implementace celního kodexu Unie. Musíme zlepšovat spolupráci a koordinaci mezi celními orgány Rovněž opakujeme, jak důležité je reflektovat v této zprávě zásadní nutnost harmonizovat kontroly a inspekce celními orgány. A to jak na národní úrovni, eh, tak na úrovni jednotlivých přístavů víme, že čelíme více či méně přísným kontrolám na různých místech. A to vede k odklánění obchodní dopravy a k narušování jednotného trhu, kromě tedy fiskální eh, distorce a environmentálních dopadů. V tomto ohledu považujeme za velice zajímavý návrh zelených zhodnotit environmentální dopad eh, takové, takovýchto obchodních odklonů. Abychom k těmto distorcím do budoucna zabránili, myslíme, že je nutné harmonizovat inspekce a jejich kritéria na celní úrovni a vytvořit jednotný orgán pro inspekce a kontroly, abychom zajistili jednotné zacházení na vstupních přístavech do EU. Tento orgán by monitoroval výkonnost a výkony celních orgánů a přispíval by také k vytváření konkrétních indikátorů za účelem hodnocení činnosti celníků. Tento návrh, nebo tyto návrhy proto podporujeme. Na druhou stranu dokončení celní unie a zajištění rovného zacházení v ve vstupních přístavech znamená rovněž harmonizaci sankcí. Nesmíme podceňovat dopady neharmonizace sankcí na eh, zkreslení obchodního trhu, jak navrhují některé pozměňovací návrhy. Co se týká boje s nezákonným obchodem, původní zpráva se zdá se omezuje na boj pouze s padělky. My si myslíme, že je rovněž eh, důležité zmínit otázky, které souvisejí s nelegálním obchodem, jako je terorismus, praní špinavých peněz, pašování vzácných a ohrožených zvířat nebo daňové úniky a podobně. A v tomto smyslu podpoříme pozměňovací návrhy, které mají posílit celní spolupráci v oblasti boje s nezákonnými peněžními toky a praní špinavých peněz. Musíme působit na dvou úrovních. Interně, tím, že zlepšíme koordinaci a výměnu informací, nejen mezi celníky, ale mezi jednotlivými zprávami s různými kompetencemi v této oblasti. A proto podpoříme pozměňovací návrhy, které chtějí zlepšit spolupráci mezi jednotlivými generálními ředitelstvími, eh, komise v oblasti celní. A externě posílením spolupráce s třetími státy v celní a jiných oblastech Eh, musíme i nadále vytvářet strategie, které zlepší ochranu a vynucování eh, práv duševního vlastnictví v třetích státech. A v tomto ohledu si myslíme, že je velice zajímavé trvat na zavedení jakéhosi systému na ochranu zeměpisných označení i u nezemědělských produktů, jak navrhují některé předložené pozměňovací návrhy. Na závěr má frakce přesvědčena, že eh, větší spolupráce a koordinace v celních otázkách je nutná, a dokonce, že je nutné harmonizovat také kontroly, inspekce a sankce v této oblasti. To je zásadní, proto abychom se vyhýbali zkreslením trhu na, různý, na různých úrovních, zejména ve vstupních přístavech, a abychom zajistili, že zboží, které přichází do EU, splňuje standardy EU. Můžete se na nás spolehnout, že v této věci budeme i nadále postupovat jednotně. Děkuji. Děkuji a nyní za EKR. Děkuji. Současná formulace celní politiky nesmí vést k situaci, která povede k navýšení administrativní zátěže nebo eh, časovým spožděním, která narušují obchodní toky. A právě tomu se snažíme věnovat, když se zaměřujeme na tuto zprávu eh, k usnadnění obchodu a potírání obchodu nelegálního. Eh, musíme uvažovat jak o postupech celní zprávy, které mnohdy mohou představovat velkou zátěž pro malé a střední podniky a jejichž prostředky jsou omezené a také to narušuje jejich další obchodní cestu a rozvoj a přicházejí v důsledku toho tyto podniky obchodní příležitosti. Já si myslím, že bychom měli usilovat o spolupráci eh, jak s členskými státy, tak zainteresovanými subjekty, abychom zaplnili mezery v existujícím systému a podporovat členské státy ve vývoji a implementaci zjednodušení celních řízení a postupů. Měli bychom postupovat takto také ve spolupráci se soukromým sektorem, které, který nám může výrazně pomoci také identifikovat budoucí operátory a s nimi musíme spolupracovat v boji proti nelegálním obchodu, včetně nelegálního obchodu eh, se, se zvíř, chráněnými zvířaty a rostlinami. Zároveň je důležité, aby vznikly programy pro autorizované hospodářské subjekty. Ty programy by se měly rozšířit a jakožto EKR vnímám jako velmi důležité podporovat přínosy pro obchod, zatímco si ma, musíme zachovat také eh, přísná pravidla a zajišťovat jejich dodržování. To se musí odrážet také v našich obchodních dohodách, které musíme důsledně vymáhat. Eh, zároveň vidíme, eh, že vytvoření jednotného evropského orgánu v tomto smyslu eh, je také důležité zvážit a měli bychom uvažovat o směrnici o sankcích. Mělo by existovat jednotné podmínky a rovné zacházení s hospodářskými subjekty, které porušují celní předpisy a pravidla. Zároveň víme, že eh, existující eh, předpisy mnohdy nutí státy uplatňovat velice přísné, nadsazeně přísné eh, eh, sankce. Zároveň musíme bojovat proti padělanému zboží, které vstupuje do eh, Evropské unie a musíme také zajistit, abychom uvažovali o tom, jak hodnotit rizika v této souvislosti, konkrétně v boji proti padělaným výrobkům. V této souvislosti je nutná spolupráce se všemi subjekty, včetně dopravních společností a podporovat členské státy v potírání těchto nekalých praktik. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A za Alde nevidím žádného zástupce ze stínových zpravodaj. Dám slovo Gue, Šolc. Děkuji vám. Budu velmi stručný protože Anna Minen, naše stínová Pravodajka zde dnes není a já jsem byl instruován o naší pozici velmi stručně. Sdílíme přístup zpravodajky a chceme jí poděkovat za zvolený přístup. Domníváme se, že spolupráce mezi generálním ředitelstvím pro celní eh, záležitosti eh, musí být intenzivněna, stejně tak spolupráce ehm, mezi přístavy a podobně je nezbytná a musíme zajišťovat zároveň také transparentnost. A nakonec souhlasíme s tím, že spolupráce s třetími zeměmi by měla být také ve středu zájmu všech celních zpráv 820 a je také nezbytné zvažovat celou řadu dalších aspektů horizontální spolupráce v boji proti korupci, v boji proti nerovnosti, také v sociální oblasti a tady chci poukázat eh, na eh, stanovisko výboru EMPL. Puchne. Mm-hmm. Thank you very... Děkuji mnohokrát. Děkuji panu, paní zpravodajce a vnímáme tuto spolupráci jako plodnou. Zaměřili jsme se na tři přístupy – Jednak žádáme o užší spolupráci eh, celních orgánů v boji proti eh, ne, nelegálním finančním tokům, včetně praní špinavých peněz. Eh, tato problematika tady již zmíněna byla ze strany pana Šestra a dalších a my chceme zdůraznit také náklady pro mm, životní prostředí, které souvisí s jevem cherry picking, který se pak negativně eh, projevuje na eh, celém životním prostředí, kdy vzniká eh, další silniční doprava, zvyšují se emise a to vše má negativní dopady právě v souvislosti s neekologickou infrastrukturou, jenom proto, aby se to obchodníci vyhnuli přístavu. A Domníváme se, že vynikající zaškolení pracovníků celních zpráv je nezbytné proto, abychom zajistili náležitou péči o dodržování specifických politik EU, ať už jde o respektování podmínek v oblasti pracovně právních podmínek e, či podmínek životního prostředí e, v textilním průmyslu a dalších. A myslíme, že v tomto ohledu e, zpravodajka sdílí naše názory a my se těšíme na konstruktivní diskusy. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo ENF. Prosím. Děkuji, pane předsedo. To je otázka, která se nás velmi týká. Souvisí to se svrchovaností státu. My jsme spíše pro mm, unii a spolupráci mezi národy, spíše než pro a fiskální a celní harmonizaci. My se domníváme, že není nutné harmonizovat a že by nebylo dobré vytvářet centralizační úřady. My jsme pro princip subsidiarity, který se podle práva uplatňuje, protože u nás celní zpráva spadá přímo pod ministerstvo financí. Ve Francii jsme konstatovali, že v rámci celé té krize, kterou jsme měli v poslední době v souvislosti s terorismem, že eh, celní zpráva ve Francii mm, byla vždy velmi účinná, pokud eh, mohla volně jednat a byla závislá na francouzském státu. Nejsme tedy pro Evropu celnic. Domníváme se, že dnes je nezbytné zajistit spíše spolupráci než harmonizaci. Děkuji. Merci beaucoup. Eh, Děkuji mnohokrát a nyní musím ještě rád slovo. Poslancům, prosím, paní kolegyně. Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom takové doplnění ke slovu pana Buchnera za zelené. Já bych ráda poukázala na to, a tady se obracím na zpravodajku, také na komisi možná, eh, s jednou připomínkou eh, celní eh, prále není jenom hlavním ohniskem pro fyzické toky zboží, ale také informační toky v souvislosti s dodavatelskými řetězci. Setkala jsem se s tvrzením, že v USA jsou celní informace eh, více dostupné veřejnosti, než je tomu v EU. A já si myslím, že je to relevantní vzhledem k rostoucí poptávce po transparentnosti v dodavatelských řetězcích. Proto si myslím, že bychom měli, pokud můžeme, komisi podnítit, aby zintenzivnila práci na přístupnosti informací pro veřejnost. Samozřejmě jsou tady určitá omezení, obchodní tajemství a podobně, ale zároveň právě větší transparentnost může být prospěšná pro dodavatelské řetězce, zvláště když uvažujeme o dovozech ze zemí, které například nedodržují pracovně právní standardy, eh, ekologické standardy či standardy správného řízení, tak by mě zajímalo, zda by toto komise mohla zvážit, či zda byste vy, kolegové, mohli takový návrh zvážit. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tyto připomínky a dám slovo ještě jednou kolegům. Máte-li ještě nějaké další připomínky? Není tomu tak. Dám tedy slovo komisi. Komise má slovo. Thank you very much. Um... Děkuji. Za komisi bych ráda nejprve využila příležitosti a poděkovala bych za tuto eh, významnou iniciativu věnovanou vnějším aspektům eh, práce a řízení celních zpráv. My se samozřejmě ještě věnujeme pozměvacím návrhům a také si poznamenáváme připomínky, které zde zazněly. A jakmile vznikne eh, finální zpráva, tak se velice těšíme na další diskusi, na další spolupráci. Uh, well, yes, okay. Ano, výborně, dobře. Já jsem Hautala, pokud mě ještě neznáte. Já jsem velmi jasně, myslím, položila svou otázku. A proto bych ráda alespoň improvizovanou odpověď, kromě písemného prohlášení a velmi stručného formálního prohlášení tady od Evropské komise. Já si myslím, že tady máme mít příležitost se ptát a zároveň dostat odpovědi. So, uh, I think it is a... Já myslím, že je to rozumné, já se snažím vstřebat překvapení, které pocituji, pokud komise má nějakou věcnou odpověď na otázky, které tady ve výboru zazněly, prosím, podělte se s námi o tyto informace. Děkuji pokud víme, nepřipravuje se v současné chvíli žádný návrh na sdílení těchto informací, který by odpovídal americkému modelu. To však neznamená, že bychom se tomu nechtěli věnovat, pokud to parlament návrhne, ale zatím to na pořadu jednání nemáme. To je asi vše, co mohu teď říct. To však neznamená, že by komise nechtěla takovou možnost analyzovat, ale teď to připravené není. Teď se na tom nepracuje. Není to definitivní odpověď, je to vše, co můžeme prozatím sdělit. V pořádku, děkujeme. A nyní dám slovo naší zpravodajce, aby schrnula. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Eh, vidíme celá eh, zřejmě ve světle těch jednotlivých vystoupení, že se blížíme k textu, eh, na kterém se budeme moci shodnout. Myslím si, že příští týden budeme mít další zasedání. A nyní Bych řekla, že souhlasím s tím, co bylo řečeno ohledně informací ze strany paní Hautala. Jsou některé pozměňovací návrhy, které jdou správným směrem v tomto ohledu. A samozřejmě můžeme tuto žádost formulovat tak, jak tady zazněla. Takže kolegové, příští týden se tady sejdeme a stanovíme si pak určitý termín. V každém případě vám děkuji za vaše příspěvky. So, uh, thank you. Děkuji. Nyní vyjednávání o kompromisních návrzích, tam eh, budeme eh, postupovat hlasování při příštím zasedání výboru a pokusím se rozkoumat možnou reakci našeho výboru eh, k takové trošku ostýchavé odpovědi komise, kterou jsme dostali. Je to velmi nezvyklé z našeho eh, úhlu pohledu. A eh, my jsme totiž zvyklí od komise odpovědi dostávat. Děkuji. Další bod na pořadu jednání je bod číslo 7, který se věnuje stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh. Je to návrh stanoviska a my jsme již v tomto parlamentu a kolika stálých výborech provedli eh, diskusy o nařízení o eh, hnojivech a měl bych připomenout eh, kolegům, že jak v této složce, tak v dřívějších složkách jsme museli dodržet vždycky kompetence našeho výboru a dám slovo zpravodaji panu Valesovi za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Jde o velmi komplikovanou složku, proto vás chci varovat a zároveň se chci omluvit, že mi bude nějakou chvíli trvat, než věcnou povahu těchto záležitostí vysvětlím. Já jsem zde zmínil určité e, obavy, jsem zároveň rád, že je o toto zájem a konkrétně se eh, zde objevují na otázky týkající se kompetencí našeho výboru. Ale nedovedu si představit, že eh, složka, která eh, vyvolává takové otázky, by vyloučila výbor INTA. Podívejme se na to jasně. Hovoříme o limitech dovozů Eh, do EU, což eh, bude něco, co ovlivní exportní trh severoafrických zemí, způsobí spory ve VTO a velmi pravděpodobně učiní EU závislou na dovozu. Měli bychom tedy zůstat nečinní? Já myslím, že ne i když se mnou nemusíte souhlasit po věcné stránce, zcela jistě e, si myslím, že stojí za to zaměřit se na definování e, právních předpisů v této oblasti. Právě od toho tady jsme, jakožto parlament. Já bych e, v každém případě rád zdůraznil, že doufám, že se ke mně připojíte v plnění naší povinnosti jak vypadá věcná povaha eh, tohoto problému. Eh, je zde několik otázek. Komise navrhuje limity pro kadmium v hnojivech, eh, které průmysl nedokáže splnit. Tyto možnosti v této souvislosti byly zmíněny čtyři body. Jednak závislost na dovozu. EU závisí na dovozech až eh, na 90 potřebného fosforitu. Ačkoliv fosforit byl označen jakožto kritická surovina, Ehm, komise nedělá příliš mnoho, aby otevřela dovozy ze zahraničí. Limity, které komise navrhuje, eh, budou eliminovat možnosti již tak omezené globální nabídky. V důsledku toho průmysl v EU se velice těžko bude dostávat k čistému fosforitu, ehm, protože eh, dodávky jsou omezeny na několik málo společností. A dále vědecký základ. Jediná studie, která vzdáleně podporuje myšlenku komise o limitech, uvádí, že průměrný obsah kadmia 18 mg, že tedy e, e, e, i při dosažení tohoto limitu nedochází k zvýšení hladin kadmia v půdě tedy 80 mg eh, nespůsobuje akumulaci kadmia v půdě. Proto nevím, proč komise zvolila jakožto limit 60, 40 a dokonce 20 mg kadmia na kilogram. Já již celý rok kladu tyto otázky komisi ale zároveň i přesto, že se vycházelo z průměrného obsahu kadmia, komise navrhuje limit nikoli průměrný, ale maximální. A to je další problém. Další problémem, který eh, v této souvislosti vzniká, je obchodní rozpor. Eh, tak, jak jej pocitujeme v rámci VTO. Je totiž možné, eh, že tento návrh nebude v souladu s pravidly E, a vzhledem k tomu, e, že e, není podložen ani vědecky. Evropská unie takový spor prohraje, protože zavádí limity, které nejsou platné. Zároveň může docházet k vydírání na trhu. Uvědomme si, že fosforit exportují země, které také soutěží s průmyslem EU o trh Evropské unie, u tedy trhu, trh dokončených hnojiv je zde velké riziko, že tito vývozci zneužijí své privilegované postavení. Něco podobného se stalo před několika lety, kdy evropská firma musela platit uplatky několika eh, ruským producentům, aby vůbec zajistila sobě přístup eh, k fosforitu. Chceme tedy být závislí na dovozech eh, hnojiv, fosfátových hnojiv, tady hovoříme o zabezpečení dodávek potravin. Eh, samozřejmě souhlasím s tím, že je potřeba nejlépe eliminovat obsah kadmia nebo dokonce eh, nebo ji alespoň snížit, abychom buď se zaměřili na dekadmiaci nebo na využívání zdrojů s nízkým obsahem kadmia. Musíme používat také oběhové hospodářství eh, s tímto cílem a také snížit naší závislost tím, že budeme opětovně získávat fosfor z jiných látek. To lze však udělat jenom pokud zajistíme přežití celého průmyslového oboru. Nesmíme jej v celém procesu zničit ehm, a tak vzhledem k tomu, že se nemohu dotknout limitu v příloze 1, vzhledem k tomu, že tyto e, má v gestci výbor Envy, navrhuji tři výjimky na základě jasných kompetencí výboru INTA, abychom situaci napravili. Za prvé, v příloze 1, kde se navrhují maximální limity, tak tam na základě vědeckých studií o akumulaci kadmia doporučuji, aby producenti, kteří splňují průměrný obsah kadmia 80 mg, eh, jak je stanoví profesor Smulders, mohli prodávat svá hnojiva na trhu EU. Dále, vzhledem eh, k závislosti na dovozu v EU eh, bych rád vytvořil soubor striktních kritérií a umožnil výjimku, která bude každoročně monitorována na základě zpráv společností vládám a komisi, kde se bude také hodnotit proces diverzifikace a přechod na nízkokadmiové zdroje recyklace a dekadmiace ehm, tváří v tvář v hrozbě, že bude výjimka zrušena. A vzhledem k riziku sporu v rámci VTO jsem připravil mechanismus, který by umožnil pozastavení těchto limitů po dobu trvání sporu. A za čtvrté, vzhledem k rizikům, že, se, že limity budou zneužívány exportéry z třetích zemí, které, kteří se budou snažit získ, eh, využít výlučnou přístupu k čistému fosforitu, eh, budou chtít také mít výlučný přístup na trh hnojivy v EU, jsem požádal komisi, aby monitorovali suroviny a hotová hnojiva eh, v EU a aby odradili třetí země od zneužívání eh, svého výsadního postavení. A vzhledem k nejistotě v eh, globální dostupnosti fosforitu a jeho sloučenin jsem požádal komisi, aby identifikovali případy, kde státy eh, si ponechávají tuto zásadní surovinu pro sebe a splnomocní komisi k tomu, aby jednal. Tolik tedy moje nápady k tomu, jak tento problém vyřešit a velice se těším na vaše připomínky. Děkuji za tyto informace a návrhy a nyní dám slovo stínovým zpravodajům, nejprve za socialisty demokraty. Pan Andrie, prosím. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, pane Valeso, já bych eh, na úvod připomněl, eh, že toto eh, nařízení bylo víceméně očekáváno eh, sektorem zemědělství a jeho, těch, kdo je využívají. Měli by, mělo snížit naši závislost tím, že se posílí oběhové hospodářství zemědělství a zaměříme se na organická hnojiva, eh, která mají vše, co je potřeba k trvale udržitelnému zemědělství, eh, o něž usilujeme, protože zdraví a životní prostředí eh, mají zásadní význam. Chtěl bych připomenout, že v současné době jsou limitní hodnoty látek v těchto hnojivech také součástí celkového programu, který navrhujeme. A já se domnívám, že myšlenka monitoringu a podávání zpráv je velmi důležitá a zajímavá, abychom zjistili, jaká je disponibilita fosfátů eh, pro naše zásobování. Abychom tedy postupy zjednodušili, aby byly snáze uveditelné do praxe. Eh, také v souvislosti s rozvojovými zeměmi, když jednáme, musíme si uvědomit, že to je první věc, která mě napadla v souvislosti s touto zprávou, tak by náš výbor, ale také jiné příslušné výbory měly této problematice věnovat pozornost, když si klademe otázku, nakolik je právě proveditelný tento přístup e, několik těchto návrhů, jak tady bylo zmíněno, například e, e, cestou jiného nařízení, jiného předpisu k tomu, co se již navrhuje a systém řešení sporů, který by zde mohl pomoct. Já jsem do jisté míry skeptický, konkrétně k pozměvacímu návrhu 7, kdyby se eh, automaticky pozastavilo, musíme si uvědomit, jakmile by se stát podal štížnost na VTO. Eh, protože de facto eh, si musíme uvědomit, že eh, díky tomu bychom se podřídili moci třetí země a měli bychom se okamžitě vlastně přizpůsobit. Ale ze zásady, ať už jde o jakýkoliv problém, tak se nemohu sám stotožnit s takovýmto krokem. Dokonce bychom, by to vypadalo, že pochybujeme o vlastních zákonech. Ehm, a e, myslím si, že to e, jsou tedy hlavní návrhy, které mě napadají, když jsem si to četl. A co se týče pravhových hodnot, Eh, tak jak jsme o tom hovořili, my přesně nevíme zatím, jaké prahové hodnoty budou stanoveny, protože tomu se věnují kolegové z výboru Envy, anebo pak parlament jako celek, eh, který pak rozhodne eh, definitivně o těchto prahových hodnotách maximálních. A pak se uvidí, zda toto spadá také do naší kompetence jakožto výboru INTA. Na závěr bych ještě řekl, že bychom měli nalézt vhodnou cestu, jak jak rozstýlit naše obavy a zároveň jak eh, sehrát úlohu příslušného výboru. Myslím si, že také bychom měli dát úkol sekretariátu přesně eh, dále stanovit, jak budeme spolupracovat v budoucnu. Děkuji mnohokrát a dám nyní eh, slovo EKR paní McClarken. Yes, I'm speaking on... Ano, mluvím jménem pana Pěrkeho. ECR podporuje názor pana zpravodaje na nové nařízení EU nemá eh, žádnou interní eh, nabídku fosforu, takže se to musí dovážet a v podstatě EU je závislá na dovozech fosfátu a fosforitu až do té míry, že to bylo prohlášeno za kritickou surovinu. 95% fosforu je ze zahraničí a my jsme velice zranitelní vůči takovéto destrukci nabídky. Eh, otázky kontaminantů by snížily nabídku pro výrobce Eh, výrobce hnojiv v EU, protože všechny ty dodávky jsou kontrolovány velice malým počtem zemí a eh, žádná z nich není spolehlivá ani přátelská. Eh, jsou to země jako Rusko, Sýrie, Turecko, Maroko. EU e je zcela závislá na dovozech z těchto zemí. Jakékoliv, jakákoliv regulace zde by navýšila ceny a mohla by zcela znegovat výhody harmonizace a zhoršilo by to konkurenční výhody některých zemí, například eh, norské Jádar, která má přístup k nízkokadmiovým zásobám fosforu v Rusku. Takže potenciálně by to mohlo být hodně škodlivé. Děkuji. Děkuji vám. Alde není přítomno. Teď má slovo GUE, Helmut Scholz. Děkuji předsedo, opět jen velmi stručně. Anne-Marie Minor zde stále není. Eh, přesto bychom rádi zdůraznili, že jsme eh, velice pečlivě prostudovali návrh komise. Všichni se asi shodneme, že hovoříme o velice citlivém tématu. Hovoříme o zdraví, zdravotnictví, o zemědělství, o životním prostředí. Takže to je ta stará otázka, jak to zemědělství plní cíle EU a jak to skloubit s, s cíly udržitelného rozvoje. A jak bychom toho dosáhli tady za tu dobu, kdy eh, si působíme v EU. Proto chceme jít cestou eh, hnojiv, která nebudou tolik zatěžovat půdu ani vodu. Já mám otázku na zpravodaje, který velice zdlouhavě představoval své stanovisko a mám otázku na komis zároveň. A ta otázka je tato. Jste připraveni ještě dále snížit navrhované limity kadmia ve fosfátových hnojivech vzhledem k tomu vysokému environmentálnímu riziku a riziku pro zdraví? Rovněž bychom navrhnuli, že bychom zde měli mít eh, zaveden závazný nástroj nebo nástroje pro rozšíření těchto limit do celého systému. Takže, pane Valeso, zvažoval byste něco takového? Jste připraven toto eh, zohlednit ve svém stanovisku? Děkuji. Děkuji. Za zelené Heidi Hautala. Děkuji. Já mám tak trochu pocit dejavu, protože před 21 lety přesně tato otázka, limitní hodnoty kadmia ve fosforových eh, hnojivech, byla součástí přístupových vyjednávání pro Švédsko a pokud vím, taky pro Finsko. Jak zmínila kolegyně za ECR, některé země na severu Evropy mají horniny s velice nízkým obsahem nebo s nulovým obsahem kadmia. A proto mám eh, radši finské těstoviny, byť tedy italské těstoviny jsou výborné, eh, tak finské, finské eh, obiloviny obsahují daleko méně kadmia, protože nepoužívají tato hnojiva. Myslím si, že 20 let by nám bylo mělo stačit na vyřešení této otázky. Máme zde závazek Evropské unie v té přístupové smlouvě, že se ten problém vyřeší a ten problém zatím vyřešen nebyl. Takže v první řadě bych eh, chtěla vědět něco víc o té studii, kterou zmínil pan Valesa. Eh, čiže pokud to správně chápu, tak ta limitní hodnota 80 mg asi na kilogram eh, fosfátového hnojiva se neakumulují v živoucích organismech, jako jsou lidské bytosti. Já jsem upřímně dost skeptická, protože je celá řada jiných studií, které říkají něco jiného. Zajímalo by mě, eh, jaké vědecké podklady tato studie využívá. Samozřejmě jakékoliv takovéto dočasné omezení nebo takovéto derogace jsou možná z krátkodobého hlediska dobrý nápad, ale já si myslím, že toto je velice vážný dlouhodobý problém veřejného zdraví. A neměli bychom jej řešit pouze z hlediska hospodářské soutěže. Ráda bych také řekla, proč si myslím, že ten návrh komise je poměrně rozumný. Je to proto, že ta druhá část o oběhovém hospodářství v eh, fosforových hnojiv u nás se před lety zjistilo, že v půdě se fosforová hnojiva ukládají, protože se příliš hnojí. A jeden z důsledků je znečištění vodních zdrojů, jako tam mluvil pan Šoc. Takže máme spoustu možností, jak recyklovat nebo znovu využívat takovéto omezené suroviny. Možná, že právě do budoucna toto bude omezovač našeho potravinářství, protože fosfor není nevyčerpatelný. Myslím si proto, že bychom se měli řídit tím, co navrhuje komise, protože podle mě navrhuje velice citlivý přístup i k té otázce oběhového hospodářství. Takže v zásadě podporuji návrh komise. Děkuji. Teď má slovo EMF. Prosím. Merci sur cette question. Děkuji. Je že používání těchto fosfátových hnojiv ubylo o 50% ve Francii v poslední době. Právě z důvodu ceny, vysoké ceny těchto hnojiv a také z důvodu větší diverzity, tedy přírodnějších eh, možností, jako je hnoj a tak dále. Takže ceny prostě rostly. A my jsme pro cíl národní autonomie. To znamená, každý stát by měl rozhodnout o tom, jakým způsobem bude regulovat eh, tyto hnojivé výrobky. Děkuji. Teď mají slovo ostatní poslanci výboru INTA. Slovo má Maria Arena. Děkuji, pane předsedo. Já bych měla dvě malé otázky. Ta první, tady souhlasím s tím, co říkal Erik Andrie ohledně prostě podpory těch rozvojových zemí, které vyvážejí eh, tyto fosforoty Maroko, Tunisko a Senegal například. Jakým způsobem komise hodlá eh, jak si eh, doprovázet tyto země při tomto exportu, protože pokud se nechceme vyhnout monopolu, tak bychom měli umožnit těmto zemím, aby očistili tento fosforit, aby mohli zajistit vývozy a aby mohli zajistit také přístup k těmto zdrojům. Takže jakým způsobem komise hodlá zareagovat na tyto potřeby? Druhá otázka. Jsou tady dohody ohledně vývozu produktů a zvláště těch výrobků, které pochází z Afriky, například zemědělských produktů. A v Africe se používají právě vysokokadmiová hnojiva. Jakým způsobem by mohla eh, jaksi být prováděna kontrola. Myslím si, že by bylo důležité o tom hovořit v rámci INTA eh, v souvislosti s FTA, s africkými státy, tak abychom mohli kontrolovat obsah kadmia také z hlediska těch zemědělských výrobků. Děkuji. Další žádosti o slovo chce někdo promluvit? Pokud ne, tak má slovo komise. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Děkujeme za návrh zprávy. Omlouvám se, že jsme eh, nevyslechli celou debatu, byli jsme ve výboru Envy, kde se vedla debata na stejné téma. Dovolte nám stručně se vyjádřit k návrhu zprávy. Eh, ovšem, samozřejmě, analýza na straně komise byla pouze stručná a předběžná. Pozici komise finalizujeme po formalizaci pozic parlamentu a rady. Naše reakce na tuto zprávu je, že se zdá, že těch 80 mg na kilo je bezpečný limit. Žádné takové důkazy ovšem neexistují, my jsme to říkali opakovaně. Aktuální eh, Expozice vůči kadmiu, zejména prostřednictvím potravin ze zemědělských produkcí, je už dnes příliš vysoká. Takže ani e, ta akumulace není na bezpečných úrovních. Máme vědecké poznatky o tom, že by se měly ty úrovně omezit na to, co navrhuje komise, a naše interní analýza naznačuje, že návrh komise je kompatibilní s pravidly VTO. Teď, co se týká konkrétních návrhů ve zprávě. Je zde návrh umožnit členským státům udělit výjimky z těch limitních hodnot, a to jednostraně a jménem všech členských států EU. Pro nás je to poměrně zajímavý konstrukt z hlediska harmonizace, že bychom nějakému členskému státu umožnili autorizovat eh, derogaci jménem všech ostatních členských států, aniž by do toho byly zapojeny jakékoliv evropské instituce. Návrh komise už tak umožňuje členským státům eh, derogace jak si zavádět, aby eh, umožnili na svém vnitřním trhu jaksi kontaminovanější fosfáty, přičemž tedy to mohou používat na vlastním trhu, ale nesmí to dodávat na zbytek vnitřního trhu EU. A pro nás je právě toto ten správný postup. Nastavit vysokou úroveň ochrany pro celou EU, která bude přijatelná pro všechny členské státy, nebo alespoň většinu z nich, a ty členské státy, které si dělají obavy o dostupnost fosfátu pro zemědělství nebo něco takového, mohou umožnit vyšší úrovně kadmia, ale ty, ta, ta hnojiva pak nemohou být prodávána jinde. Takže naše předběžné hodnocení je, že s tímto návrhem bude velký problém. Pak je zde také návrh, eh, že by komise byla povinna podnikat opatření pro boj s nekalými obchodními praktikami. Nemyslíme si, že pravidla tohoto typu patří do harmonizační legislativy. Ráda bych všem připomněla, že toto je legislativa, která se zakládá na článku 114 smlouvy. Jde o harmonizaci vlastností produktů, které mohou být volně obchodovány na vnitřním trhu. A my máme vážné obavy ohledně toho, zda takovýto boj s nekalými obchodními praktikami, nebo respektive, že takovýto mandát pro komisi by do takové legislativy patřil. Děkuji vám. Děkuji. A teď má slovo opět pan zpravodaj Valensa. Děkuji, pane předsedo. No, základem naší diskuse je toto. Je to studie profesora Erika Smolderse z roku 2013. Je to studie, kterou používala Evropská komise ve studii dopadu. Bohužel ta studie byla podniknuta na velice omezeném základě. Komise si zkrátka vybírala ty části, které se jim líbily do té studie dopadu. Já jsem profesora Smolder se kontaktoval a on zdůraznil, že on používá průměrné limitní hodnoty kadmia v půdě, ale explicitně řekl, že analyzoval pouze úrovně kadmia v půdě. Neanalyzoval transfery z půdy do potravin jako takové. Každopádně děkuji všem za komentáře. Eh, snažím se dosáhnout nějakého řešení, které bude přijatelné pro vás, pro všechny. Co se týká toho vědeckého základu, já jsem Evropskou komisi opakovaně žádal o objasnění toho, jaké jsou ty e, očekávané redukce eh, s těmito limity. 20%, 30%, 60% a odpověď komise byla, nevíme, musíme to přehodnotit. To je věc číslo jedna. Věc číslo dvě je, že komise tvrdí, že ten limit kadmia eh, v hnojivech 20% je opodstatněn tím, že chceme snížit eh, objem kadmia v půdě o 20% za 100 let. Ale podíváte-li se na studii pana Smolderse z roku 2013, kterou potvrdil profesor Sher v roce 2015, tak tam se říká, že bez limitů kadmia eh, už tak úroveň kadmia v půdě padá o 18% za 100 let. Takže už tak, když neuděláme nic, snížíme o 18% kadmium za 100 let a Eh, když zavedeme ty limity, které zničí náš průmysl, nám dají další 2%. Takže o co tady jde? Musíme přece mluvit vážně, musíme najít nějaké použitelné řešení. To je to nejdůležitější, co my tady děláme. Rád bych zdůraznil, že tu legislativu nechci oslabovat nebo ty limity rušit. Chci jenom zajistit, že náš návrh bude prakticky použitelný. Chci se vyhnout situaci, kdy zavedeme nějaké limity jen proto, že z něj dobře Ale pokud ty limity zavedeme, není možné, aby se s nimi náš průmysl vyrovnal. A velice těžko tady dospějeme jakékoliv, jakékoliv dohody, protože komunikace s komisí byla už vlastně celý ten rok velice složitá. Kolikrát, když jsme tady prováděli výměnu názorů, jsme slyšeli taková ta různá prohlášení, která se pak ukázala jako nepravdivá. Nebo zkrátka špatná. Já chci ve finále pouze zajistit, že tento návrh splní očekávání všech zúčastněných. Ale můj hlavní úkol je zajistit, že vyřešíme nedostatky tohoto návrhu. A proto se zasadím o to, aby v těch dodatečných návrzích, eh, v těch dodatečných pozměňovacích návrzích jménem byly vaše poznatky zohledněny. Ve finále je potřeba vypracovat něco chytrého a zajistit, že tento návrh bude dávat smysl tak, aby se zajistila budoucnost našeho průmyslu. A v této věci proběhne zítra vlastně debata přes oběd a zvu tam všechny, kdo se o toto téma zajímají. Uvítám veškerou zpětnou vazbu a doufám, že přijdete. Děkuji. Dobře, díky. Díky všem za rozpravu, díky za pozvání, Jarku. Tím jsme uzavřeli tento bod. Termín pro pozměňovací návrhy je stanoven na 6.3. v pravé poledne. Já bych řekla v podstatě to tež, co paní Hautala před chvílí. Tady byla položena konkrétní otázka na komisi, nedostali jsme odpověď. Možná bychom mohli dostat tuto odpověď písemně na ty konkrétní otázky, které jsme položili. Já myslím, že by to bylo zajímavé. Eh, je zajímavé, že ta komise nemá nikdy eh, odpovědi live, ale ty otázky, které jsou položeny, jsou eh, zajímavé a bylo by dobré, kdybychom mohli mít k dispozici písemné odpovědi. Very much. Any need of Děkuji mnohokrát. Potřebuje komise na to reagovat? The commission always welcomes... Komise vždycky vítá otázky od poslanců Evropského parlamentu, e, tedy jenom škoda, že jsme neslyšeli celou rozpravu. so the... E, výborně, tímto tedy uzavírám rozpravu k nařízení o e, hnojivech, hnojivých výrobcích. Uh, Dostáváme se k bodu 8, což je zpráva z vlastního podnětu ehm, o spolupráci mezi EU a Tureckem a modernizaci celní unie. Náš zpravodaj je pan David Borelli. A Možná si vzpomenete, že 21. září loňského roku komise přijala návrh vyjednávacího mandátu pro zahájení vyjednávání s Tureckem o dohodě o rozšíření rozsahu ehm, působnosti bilaterálního preferenčního vztahu a o modernizaci celní unie u Turecko. Dnešní rozprava je tedy více-méně eh, za účelem zhodnotit a připravit doporučení Evropského parlamentu pro tato významná vyjednávání. A s těmito slovy na úvod bych dal slovo panu Borelimu přímo. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, chtěl bych všem, kteří jsou zde připomenout, že ten celkový rámec, eh, do kterého zapadá tato otázka, je popsán v tom pracovním dokumentu, který jsme analyzovali v listopadu. Jaké jsou hlavní body tohoto dokumentu? Evropská obchodní politika by měla přispívat k šíření hodnot Evropské unie. Obchodní politika by měla používat nástroje, které jsou vlastní této politice a výbor a aktivity INTA zapadají do této všeobecné obchodní politiky Evropské unie. A samozřejmě nemůžeme tedy opomíjet celkovou situaci, kterou vidíme nyní v Turecku. Takže současný dokument bude přebírat tyto informace nebo aspekty. Naše práce byla rozdělena do tří částí jedné části tedy definujeme celkový kontext, dále hovoříme o modernizaci celní zprávy a třetí část se zaměřuje na obchodní rámec. Pak je tam závěr, kde se připomínají důvody tohoto textu. Co se týče obecných souvislostí, tak tady jsme chtěli připomenout, že Turecko je strategickým partnerem Evropské unie ale posílení těchto obchodních vztahů se musí opírat o společnou vůli a je nutné připomínat základní hodnoty smluv Evropské unie. Vyjednávání, i když jsou zasazené do dlouhodobé perspektivy, by měla zohledňovat institucionální a současnou situaci v Turecku a zohledňovat konkrétní aspekty. A je nutné, abychom byli nezbytně obezřetní uplatňování dohod, ke kterým se mm, dospěje, by mělo být okamžité a mělo by se zabránit eh, jaksi tomu, aby se dále eh, udržovala ta jednostranná situace z hlediska Kypru. Evropský parlament musí být zapojen aktivním způsobem také do realizace mm, dopadových studií. Toto samozřejmě je nezbytné pro tento proces a je nutné, abychom oživili dialog z hlediska turecké vlády a institucí Evropské unie. Co se týče modernizace celní zprávy, je důležité, aby Turecko zastavilo protekcionistické snahy, které byly uplatňovány ilegálním způsobem nebo nezákonným způsobem v minulosti. Evropská unie bojuje proti tomu nekalému obchodu, musíme najít účinný mechanismus pro řešení sporů, musíme zlepšit spolupráci v oblasti společných zájmů. Co se týče nového obchodního rámce, tak připomínáme, že liberalizace některých nových oborů je nezbytná, vyžaduje také organizování výběrových řízení a je nutné, aby mm, tyto obory se otevřely hospodářské soutěži. Tato liberalizace by měla být postupná a závazná. Eh, je nutné zohlednit dopad na malé a střední podniky. Dále je nutné harmonizovat zemědělskou a fitosanitární oblast. A dostatečný Dostatečná pozornost musí být věnována citlivým oborům. Liberalizace služeb se musí opírat o principy transparentnosti a o principy, které platí v Evropské unii. Dále se musíme zaměřit na audiovizuální služby. A musíme také zdůrazňovat ochranu osobních dat, dále také podporovat investiční akce a musíme také mm, se vyhnout tomu, aby cházelo k vylučování některých oborů, musíme zajistit nediskriminaci, transparentnost, toto vše musí být zajištěno. Vedle těch technických aspektů tento návrh dohody aby chtěl také naznačit radě, že i když tento proces vyjednávání je momentálně eh, zablokován, dialog v této oblasti je možný a je užitečný. Je to specifický dialog, ale tento dialog by měl tedy přispět ke globálnějším aktivitám z hlediska těchto vztahů. Toto vyjednávání by mělo probíhat na základě Mm, zohlednění současné situace. Musíme si uvědomit, že toto vyjednávání bude mít dopady na budoucnost a e, legislativní procesy musí být více harmonizovány, musí být transparentnější a musí zde být e, dosaženy výsledky, které jsou měřitelné z hlediska zájmu občanů. Co se týče zdůvodnění, v této oblasti bychom chtěli zdůraznit následující aspekty musíme zvláště vyhodnotit harmonogram. Sekretariát mě informoval, že některé politické skupiny by chtěly odalovat toto rozhodování no. a vysvětluje se to tím, že rozhodnutí, která by měla být přijata v této oblasti, by neměly předcházet referendu, které se bude e, konat v Dubnu v Turecku. Toto souvisí tedy e, s rozhodnutím Rady a samozřejmě to bude mít dopad také na hlasování. Jako zpravodaj musím zdůraznit, že naším prvním úkolem je zajistit, aby Evropský parlament dal zaznít svému hlasu z hlediska této konkrétní otázky. Já chápu ty důvody, které vedou k tomu, že by se toto rozhodnutí mělo odálit. Nicméně se domnívám, že Evropský parlament by měl vyjádřit své stanovisko k této otázce. My tady máme jasný závazek vůči radě, rada čeká naše stanovisko a pokud tady nebude toto stanovisko, bude tu nejistota a může se stát, že Evropský parlament bude odsunut a nebude dostatečně zasahovat do řešení těchto obchodních záležitostí. Proto je důležitý harmonogram. Je nutné jasně říci, jaký je smysl všech těchto úvah, které provádíme z hlediska této problematiky. Děkuji. Those, uh, Děkuji mnohokrát za tyto úvahy a nyní tedy dáme slovo stínovým eh, zpravodajům nejprve za EPP. Děkuji mnohokrát. Já bych na úvod nejprve chtěl poděkovat panu Borelimu za velmi informativní, jasnou a profesionální práci, kterou odvedl eh, v problematice modernizace eh, celní unie. Ale zároveň myslím, že je všem jasné, tady v Evropském parlamentu, jaká je situace v Turecku. Turecko v současné době eh, Turecko prochází poměrně zásadními politickými hospodářskými změnami. A eh, já si myslím, protože naše vyjednávací pozice v tématech, které se týkají eh, Turecka, je velmi omezená a já vím, že těch důvodů je celá řada, nebudu je tady rozebírat. Zároveň také vidíme, že otázka modernizace eh, celní unie eh, v té v tomto ohledu je velmi aktuální, ještě aktuálnější, eh, protože může zlepšit současnou situaci ve vzájemné hospodářské výměně a e, vztahu, ale může také, budeme-li moudří, zvýšit náš e, vliv a e, rozhodovací pravomoc v oblasti ve věcech, které teď probíhají v Turecku. A zcela jistě to není marginální otázka, když uvažujeme o nadcházejícím referendu, o vyjednávání o historickém sjednocení Kypru a podobně. Pokud se tedy zaměřím na návrh zprávy, eh, kterou pan Borelli výborně představil, eh, tak eh, mám určité obavy, protože jsou tady také relevantní úvahy, které také předložím za EPP, ale dalo by se to víceméně zestručnit do nějakých pěti až šesti bodů. Potřebujeme určitá zdokonalení, pokud jde o to, aby Turecko ukázalo, že je připraveno postoupit dál. A týká se to také implementace již dohodnutých témat ve spolupráci EU-Turecko. Tady jsou ještě pochybnosti a možná i nevýhody. A pak vzniká otázka e, specificky k malým a středním podnikům. Velice důležitým aspektem je také regulace vysoce regulovaných odvětví a také bych rád zmínil, eh, že je důležité také monitorovat modernizaci celní unie do plnění sanitárních a fitosanitárních opatření a pak otázka zeměpisných označení a v neposlední řadě také obecné politické aspekty modernizace celní unie. A pokud zvážíme všechny tyto otázky, tak si myslím, že můžeme eh, postoupit směrem k modernizaci eh, celní unie. Alespoň tak to vidí naše skupina. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za SD eh, kolega Danty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Borelimu za odvedenou práci. Tato zpráva, podle mého názoru, je velmi dobrým východiskem pro úvahy směrem k modernizaci eh, celní unie. A také umožňuje eh, otevřít novou kapitolu v modernizaci. My připravujeme celou sérii pozměňovacích návrhů. Tady bych možná rád zdůraznil některé aspekty, ale chci také podotknout, že jak už eh, to bylo zmíněno, myslím, že není eh, úplně nejlepší doba na to, abychom se věnovali této problematice vzhledem k citlivé povaze vztahu s Tureckem, vůbec eh, pokus o převrat a další vývoj v Turecku, porušování eh, lidských práv eh, a podobně a vidíme, jak se v Turecku zhoršuje stav právního státu a víme, že eh, tedy eh, naše zpráva, jak jsme hovořili o dobnu, přichází v době, kdy se to vlastně nehodí. Eh, že strategie, kdyby tedy parlament byl schopen předložit své stanovisko ještě před vznikem vyjednávacího mandátu, tak bychom s tím mohli souhlasit, ale Tady, když zvažuji navrhovaný harmonogram, tak si myslím, že by mohl eh, ještě být přehodnocen. Uvědomme si, že by každý eh, měl mít příležitost se k tomu vyjádřit ještě, než bude mít rada vyjednavací mandát. Jak k tomu tedy přistoupit? Já si myslím, že bychom neměli příliš zasahovat do interního politického vývoje v Turecku i e, také s tím, že se připravuje e, referendum. Já si myslím, že rada by měla sdělit jasné poselství odpovědnosti. Nesmíme zapomínat eh, na situaci eh, s tím, že Turecko je kandidátským státkem roku 2005, ale zároveň víme, jak důležitá je problematika lidských práv. A eh, hospodářská politika musí být ruku v ruce s naším systémem hodnot které uznáváme. A rozhodně by tady neměl být rozpor a zároveň bych rád podotkl, že celní unie funguje, ale nefunguje dobře. A pokud má dobře fungovat, měla by být prospěšná pro obě zúčastněné strany. Pokud dojde k přílišnému oddálení Turecka od komunitárních právních předpisů, bude to problém. A i bez ohledu na události z poslední doby můžeme sledovat eh, oběmi obchodní výměny mezi Tureckem a Evropskou unii a, ale zároveň vidíme, že právní rámec pro celní unii si eh, se vyvíjí také ruku v ruce s procesem přistupování Turecka, ale vyvíjí se i samostatně, protože je to otevřený komunikační kanál, který má velký význam. A nemůžeme se prostě rozhodnout, že bychom eh, zpřetrhali své vazby s tou zemí, abychom, eh, když už s ní máme velmi dlouhodobé eh, vztahy i s tím, že jsme s nimi uzavřeli dohodu o migrantech. Máme tedy konkrétně také pakt věnovaný migraci a z geopolitického hlediska je to aspekt, na který nesmíme zapomínat. A uvědomme si také, že v poslední době jsme viděli, jaké dopady to má. A e, nyní samozřejmě e, celní postupy, celní politika je také cestou, jak zavést stabilní přístup tomto kontextu chystám sérii pozměňovacích návrhů zaměřených na některé aspekty. Jednak rozšíření obchodních vztahů, eh, což vnímám jako velice užitečný nástroj k tomu, abychom zmírnili politiku vůči Turecku a měl by existovat mechanismus, správný mechanismus pro e, řešení sporů a musíme také posílit obchodní vztahy v těch nejcitlivějších sektorech. Je také zásadní, abychom během vyjednávání použili všechny dostupné nástroje, které máme, e, abychom zajistili, že Turecko e, dodrží své povinnosti v oblasti lidských práv a také eh, máme eh, doložku o pozastavení, eh, která souvisí s dodržováním lidských práv a také v kapitolou trvale udržitelného rozvoje. To znamená, že mechanismus sankcí máme a samozřejmě by také cílem vyjednávání mělo být zajištění rovnopostavení pro všechny státy Evropské unie. Měli bychom tedy mít záruku, že parlament může vyjádřit svůj názor během vyjednávání a že tato budou odrážet naše názory. Chci poděkovat kolegům za spolupráci na této problematice. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo paní Emě McClarkin. Děkuji, budu hovořit za profesor Starbetyho On v podstatě klade otázky pro komisi, tak doufám, že zde bude někdo, kdo dokáže odpovědět. Ehm, opakovaně byly vyjádřeny obavy, že i přesto, že nem, nejsou součástí EU, e, jsou zavázáni dodržovat externí eh, tarify. Eh, třetí země jsou odrazovány od vyjednávání s Tureckem, protože mohou požádat komisi o přístup na trh v oblasti například průmyslových výrobků. Co komise vnímá jako vhodnou cestu k zapojení Turecka do obchodní politiky EU. Vzhledem k tomu, že Turecko není členem EU, eh, netěší se žádným právům ve formulaci obchodní politiky. Jak komise chce Eh, lépe vzít v úvahu jejich přání. A za druhé, pokud jde o řešení sporu, může komise potvrdit, že se bude inspirovat existujícími modely řešení sporů v, do, v obchodních dohodách a jak chce zavést harmonizaci. Bude tam podobný přístup jako k Ukrajině, kde jsou e, názory eh, považovány za závažné, e, ne, nebo zda bude postupovat cestou aproximace. A těším se na vaše odpovědi komise. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo Alde. Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, panu zpravodaji, děkuji kolegům. Já mohu být stručná, mnoho už tady zaznělo. Uvědomujeme si složitou situaci, které čelí eh, obyvatelé Turecka po selhání pokusu o převrat, po případech porušování lidských práv a jsme velice rádi, že se parlament této problematice věnuje. Současně si však musíme uvědomit, že současná celní unie je zastaralá, což má negativní vliv nejenom na Turecko, ale také na nás v Evropě. Důležité je, abychom i nadále spolupracovali na modernizaci celní unie, abychom tam zaplnili, zapojili nové služby a také ustanovení o modernizované ekonomice, v které působíme. Také bych ráda navrhla, abychom tento proces použili k zapojení se s Tureckem do konstruktivních rozhovorů. K těm možnostem eh, bych eh, mnoho neexistuje. Zmínili jste dohodu o migraci, ale jakožto sousedé jsou s námi spojeni také kulturními vazbami, i také zájmem o bezpečnost, proto je důležité i celní unii vnímat komplexněji podporuji obecný přístup, tak jak je pan zpravodaj navrhl, i včetně toho, že bychom neměli se, eh, záležit, se záležitostí otálet, nemělo by se to eh, stát takovým souborem obstrukcí, eh, měli bychom naopak využít konstruktivního zapojení Turecka do aktualizace celní unie, souhlasíme s přístupem pana zpravodaje a myslím, že je Eh, důležité si uvědomit, že zahájení vyjednávání není to tež jako ukončení vyjednávání. Budeme samozřejmě sledovat i podrobnou eh, věcnou stránku této problematiky a těšíme se na nadcházející dialog. Děkuji. A nyní dám slova Helmutu Šolcovi za KOE. Děkuji. A já budu hovořit eh, za stínovou zpravodajku. Sergio Skleru a eh, tam mě požádala, abych eh, eh, tady vystoupil. Také zmiňujete možnost pozastavení. Já na jednu stranu rozumím požadavku SD, ale uvědomme si, pokud parlament ovlivní pozici v této problematice, měli bychom to učinit dříve, spíše než později. E, a musíme také vzít e, tyto aspekty v úvahu a e, podporuji pana zpravodaje. Chci poděkovat panu Borelimu za návrh zprávy, za veškeré úsilí, podněty a úvahy které připravil. Samozřejmě je však potřeba zvážit celou řadu otázek, kterou musíme mít na paměti ve vztahu k celní unii. Jednak Turecko musí splnit aký komunitary ještě před jakoukoliv modernizací celní unie. Chci také připomenout, že vyjednávání lze zahájit jenom tehdy, pokud Turecko splní veškeré své povinnosti vůči členským státům a bude respektovat právní stát. Zároveň by mělo Turecko zajistit eh, práv, dodržování práv eh, eh, Eh, musí také zajistit dodržování lidských práv a eh, také musí zajistit eh, omezení negativních sociálních dopadů a hospodářských dopadů, ještě než vyjednávají s Tureckem začnou. A proto je důležité provést hodnocení dopadů ještě předtím, než vyjednávání s Tureckem zahájíme jakožto člen eh, GUE bych chtěl zdůraznit, že nechci, aby došlo k žádným negativním eh, dopadům v, na trhu z oblasti zemědělství, průmyslu, dopravy a podobně. Musíme si uvědomit, že externí obchodní politika, respektive eh, zahraniční politika, obchod, jak tady zaznělo z úst kolegů, by měly podporovat trvale udržitelný rozvoj, vymícení chudoby, podporu demokracie, právního státu, ochrany lidských lidských práv, což je také součástí strategie Evropské komise. Dnešní diskuse eh, se však netýká jenom obchodních aspektů, ale hlavně aspektů politických. Právě proto bych rád požádal radu a komisi, aby nezahajovali vyjednávání s Tureckem o celní unie, dokud eh, neprokáží respektování lidských práv, základních svobod, demokracie a právního státu. Děkuji a k tomu bych doplnil, že možná propuštění německých tureckých novinářů by tady na této cestě byla dobrým signálem ze strany tureckých úřadů. Děkuji a nyní dám slovo zeleným. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Má frakce přesvědčená, že je nutné najít způsob, jak ovlivnit eh, tu dramatickou situaci a absenci právního státu a represe eh, celé společnosti. Tedy tak, aby Turecko bylo přesvědčeno o tom, že se musí vrátit eh, na cestu demokracie. A také, aby se tady pak rozhodlo, jak si zaujmout lepší přístup k EU. Nicméně je potřeba skonstatovat, že situace je taková, že prezident Erdogan není příliš nastaven tomu, že by poslouchal, co mu Evropská unie k té situaci říká. Myslíme si, že modernizace celní unie by mohla být snad jediný způsob, tedy s přihlednutím k nějakým pozitivním vývojům v Turecku. Zkrátka, on nechce poslouchat ty řeči o základních právech, jejich respektování, právním státě a tak dále. Takže my jsme velice skeptičtí co do k té skutečné modernizaci celní unie. A slyšela jsem, že zde jsou tendence odložit hlasování. Myslím si, že bychom tím pádem měli odložit termín pro pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo ENF, pan Feron. Děkuji. Já jsem úplně všechno nepochopil během této diskuse ohledně Turecka. Já jsem zvíště zaznamenal jakési žonglerské snahy. Jsem trošku překvapen tím, co se děje na plenárce a pak ve výborech. My jsme na plenárce odhlasovali zmrazení eh, vyjednávání o přistoupení Turecka a dnes vlastně jak si děláme eh, určitou oběť eh, tady eh, a dáváme na oltář toho zbrazení tuto oběť v podobě tedy modernizace obchodních vztahů. Je tady také záležitost, která se týká Ruska. Rusko je mnohem důležitější partner než Turecko. Takže co bych v podstatě k tomu věcně mohl říci? My nic nezískáme touto dohodou. Chci připomenout, že Turecko oznámilo, že o 60 zvýší export do Evropské unie. Vydělá na tom pouze Turecko a my na tom nevyděláme vůbec nic. Víte, že evropská kultura je zablokována, jsou tady velké potíže a tato dohoda bude hlavně podporovat zájmy Turecka a některé vybrané obory, jako je ovoce, zelenina, dovážené z Turecka. Padělání. Bohužel, Turecko je říší padělání a myslím si, že to je také velmi špatný signál protože přesně tento obor tím byl poznamenán. A tady narážím na naše italské přátele. Nechci skrývat, že pro mě Turecko není evropskou zemí a e, snažit se tady malými obchodními dvířky dostat Evropské unie, to je věc, kterou bych chtěl skritizovat a odsoudit. To je vše, co jsem chtěl říct, pane předsedo, děkuji. Uh, děkuji. Teď mají slovo ostatní poslanci. Prosím, Klolín. Děkuji, pane předsedo. Aktuálně celní unie nefunguje ani politicky, ani technicky. To všichni víme. Víme také, že situace v Turecku je obtížná. Nicméně my podporujeme modernizaci celní unie. Eh, nemělo by se však jednat o dohodu o volném obchodu, skutečně pouze o modernizaci celní unie, o to nám jde. Pro nás je důležité mimo jiné následující. Transparentnost, to znamená, že vyjednávací mandát bude eh, jasně odhlasován a zveřejněn a eh, bude zohledněna, musí být zohledněna pozice Evropského parlamentu. Co se týká liberalizace služeb, tady musíme mít i pozitivní seznam a u dopravních služeb tak ty musí být vyňaty. Co se týká řešení sporu, eh, tady musíme pracovat i s řešením řešení sporu stát eh, se státem. Eh, respektování lidských práv je pro nás také velice důležité. Lidskoprávní okruhy musí být do té dohody začleněny a pokud by zde mělo docházet k porušování lidských práv nebo omezování svobody projevu nebo, jiných základních svobod, pak ta dohoda musí být pozastavena. A pokud by se to mělo stát během vyjednávání, tak ta vyjednávání musí být zmražena. Takový je náš požadavek. Musíme se zamyslet nad tím, zda tato kritéria Turecko musí splnit ještě před eh, zahájením vyjednávání, zejména eh, co do kritérií v oblasti lidských práv. a e, jakékoliv porušování těchto kritérií nebo odnímání pozorovatelských statutů a tak dále, to jednoznačně odmítáme. Děkuji, pan Mavrides. Děkuji, předsedu. Já bych chtěl nejdříve poblahopřát mému kolegovi Davidovi Borelimu, protože on se snaží tady skloubit různá hlediska ohledně tématu, které je velmi obtížné. Toho jsem si vědom. Drazí kolegové, pane předsedo, tady hovoříme o celní unii s Tureckem. To už je dlouhá historie, bolestná historie, která zaznamenala různé potíže, takže já budu velice stručný. Ale dovolte mi, abych začal tím, že bych řekl, že už existuje dohoda o celní unii s Tureckem. Turecko se zavázalo vůči nám všem, tedy vůči 28 členským státům, že bude uplatňovat tuto dohodu vůči všem členským státům bez jakékoliv diskriminace. Ale poté, později, Turecko prohlásilo, že nebude uplatňovat tuto dohodu na Kypr. A Kypr je plno právným členem Evropské unie. Takže je tady následující otázka. Jaký argument tady může být pro to, abychom znovu důvěřovali této snaze zlepšit obchodní vztahy s Tureckem a zlepšit celní unii vůči tomuto státu? A to mě navádí na další bod a tady souhlasím s tím, co řekl náš kolega. Evropská unie má obchodní zájmy, ale nejvyšším zájmem Evropské unie je dodržování eh, práv, státoprávnosti. A tady v této souvislosti mám následující otázku. Kde je ta nejlepší záruka pro to, aby v tomto konkrétním případě, pokud zahájíme toto jednání, kde je záruka, že Turecko v tomto případě bude uplatňovat tuto dohodu? Já myslím, že nejlepší zárukou by bylo, aby se nejdříve použila existující dohoda. A v takovém případě jsem si jist, že každý z našich kolegů bude požadovat stejnou věc hlediska svého členského státu. A teď bych hovořil o lidských právech. Mnoho kolegů již o tom hovořilo a já s nimi naprosto souhlasím. Musíme si uvědomit, že situace v oblasti lidských práv se nadále zhoršuje v Turecku. A Erdoganův režim se snaží spevnit svoji moc. A my zde chceme pomáhat ekonomice tohoto režimu, chceme, aby tento režim upevňoval svoji moc a nebo zůstaneme raději eh, v pasivním postoji. A na závěr Další připomínka. Když jsem se podíval na tento text, tak jsem pochopil, že i když tento text hovoří o obchodních vztazích, tak se zatím skrývají také politické a právní otázky, například uznání Kyperské republiky ze strany Turecka. Dále uplatňování celní unie z hlediska Kypru. To je právní závazek, to není politická otázka. A za druhé, nějakým způsobem podle tohoto textu eh, můžeme prosadit, prosadit režim pozorovatele pro Turecko z hlediska Evropské unie v rámci těch podmínek, které jsme právě dali dohromady. Pro mě Tyto záležitosti jsou jasné. Zájmy Evropské unie se musí brát v potaz, musíme zohlednit nejvyšší zájmy, které v tomto ohledu máme. A potenciální kandidát by měl dodržovat základní práva eh, státu, právnosti, právního státu. Děkuji. Tak, e, ještě nějací další poslanci výboru INTA chtějí vystoupit. Nevypadá to, takže komise, pan Garcia Brsevi má slovo. Děkuji. Začnu tím, že bych poděkoval zpravodajovi a členům výboru INTA za velice důležitou zprávu a za všechny komentáře, které zde zazněly. Rád bych sám rovněž eh, přednesl několik komentářů k těm tématům, která byla zmíněna během debaty. Za prvé je potřeba si uvědomovat, že Turecko je velice důležitý obchodní partner. Je to čtvrtý největší exportní trh pro Evropskou unii. A aktuální obchodně hospodářské vztahy jsou asymetrické ve prospěch Turecka. My jsme eh, otevřeli svůj zemědělský trh Turecku daleko víc, než oni jej otevřeli nám. Máme eh, otevřený režim veřejných zakázek, eh, to v Turecku není ten případ. V Turecku je celá řada restrikcí v oblasti služeb, které nejsou aplikovány v EU, takže z hospodářského hlediska do těchto vyjednávání jdeme s velice ofenzivními zájmy. Chceme zajistit, aby Turecko do daleko větší míry přistupovalo k EU otevřeně, než je tomu, faktuál, než je tomu aktuálně. Za další je rovněž potřeba pamatovat na to, že celní unie, která byla odsouhlasena v roce 1995, je dohoda, která už je hodně stará a neúplně odpovídá aktuální, aktuálnímu přístupu EU k tomu, co by mělo být součástí moderních progresivních obchodních vztahů. A proto v celní unii nemáme žádné závazky k udržitelnému rozvoji, nemáme zde vlastně ani v ankarské dohodě nic o lidských právech, nemáme žádná silnější pravidla k malým a středním podnikům, SPS, regulatorní koherenci. A je to také ten důvod, proč, proč jsou tato vyjednávání důležitou příležitostí k modernizaci našich vztahů s Tureckem, aby tyto vztahy byly Eh, lépe odráženy eh, s ohledem na hodnoty Evropské unie. A samozřejmě zde také máme ten problém, že celní unie nedobře funguje, mimo jiné proto, že neobsahuje efektivní eh, mechanismus pro řešení sporu. Takže jeden, což je také tedy jeden z cílů těchto vyjednávání, tedy začlenit sem účinný moderní mechanismus řešení sporu. Přesná konfigurace to je něco, co budeme muset eh, vyřešit v rámci těch vyjednávání, ovšem eh, Poznamenal jsem si poznámku Emmy McClarkin ohledně toho ukrajinského modelu. Je pravda, že co se týká eh, nějakého regulačního přizpůsobení, to budeme možná muset zvážit, musíme pamatovat na roli ehm, Evropského soudního dvora. Samozřejmě ten ukrajinský model je něco, na co se podíváme, ale je, teď je příliš brzy na to, abychom zabírali do, zabíhali do podrobností o tom, jak bude ten konkrétní mechanismus přesně fungovat. Je rovněž jasné, že pokud chceme v těch vyjednáváních uspět, musíme najít nějaký způsob, jak zareagovat na eh, ty obavy ohledně eh, zemí, které si vyjednali dohodu volném obchodu s EU a nevyjednávají s Tureckem na to musíme najít nějakou kreativní, nějaké kreativní řešení. Musíme přitom neustále respektovat autonomii evropsko-unijní obchodní politiky. Turecko není členským státem a tím pádem nemůže hrát stejnou roli jako členské státy co do rozvoje naší obchodní politiky. A definování této linie je právě jedno z témat, které budeme muset v rámci těch eh, vyjednávání vyřešit. Samozřejmě si uvědomujeme politický kontext celé věci jsme přesvědčeni, že angažovanost je lepší než nečinnost. Nicméně musí to být angažovanost za účelem obhajování zájmu EU, jak z hlediska hospodářského, tak, eh, tak politického. A jak, ví, jak víte, ten mandát představený komisí velice jasně odkazuje na lidská práva, na obchod a udržitelný rozvoj, eh, odkaz na principy nediskriminace, vůči členským státům EU. Takže eh, a diskuzi v tomto výboru sledujeme aktivně. Doufáme, že parlament přijme usnesení, které vyšle jasný signál, kde se stanoví, co je pro EU nejdůležitější. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo opět pan zpravodaj, aby uzavřel debatu. Sì, grazie. Molto, molto brevemente. Eh, děkuji. Velice stručně. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich připomínky. Všechno jsem si snažil zaznamenat a myslím si, že na tomto základě můžeme dobře připravit pozměňovací návrhy. Ještě několik upřesnění. Některá eh, témata nejdříve byla zabudována do tohoto textu, pak jsme je zrušili, protože máme omezený prostor. Co se týče obchodního stanoviska nebo postavení, Evropská unie v podstatě obchoduje téměř se všemi státy světa, takže je obtížné nemít obchodní vztahy vůči Turecku. Já osobně nemám problém z hlediska Ruska, ale samozřejmě to nezáleží eh, na, na mě. Co se týče lhuty, mm, já myslím, že by bylo hodné tady zohlednit to, co eh, uvedla rada. Pan Lange tady hovořil o těch zárukách v dopise, který poslal. A my čekáme tedy na odpověď. Ale INTA eh, by mohla jednat ve stejném duchu. To znamená, pokud dostaneme skutečnou záruku, mohli bychom revidovat lhůty. Uh, uh, tím jsme tedy uzavřeli debatu. A uh, co do harmonogramu, vám chci sdělit, že termín pro pozměňovací návrhy je stanoven na 1.3. v pravé poledne. A tím jsme tady uzavřeli bod 8 na pořadu jednání. Bod číslo 9 je schůze koordinátorů a to je neveřejná část schůze, která začne podle původního programu za 35 minut. To znamená v 17.30. A tím pádem teď vyhlašuji přestávku. Díky všem za účast.